So, dear colleagues, please take your seat. Milí kolegové, prosím, posaďte se. Je těsně po deváté a měli bychom začít. První bod na pořadu jednání je podpora pro Moldavskou republiku. A já okamžitě dávám slovo panu zpravodaji Sorinu Mojesovi. Děkuji, pane předsedo. Váš zpravodaj přijde rovnou k věci. Přeji všem dobré ráno. Tak, pár slov ehm, k těm předběžným diskusím s kolegy v INTA a s kolegy v ostatních výborech AFET a BUČ, které připravují stanoviska k, k této zprávě je asi užitečné připomenout si, co to je vlastně za nástroj. Jedná se o makrofinanční pomoc. Je to tedy pomoc typu Mezinárodní měnový fond, která má podpořit eh, rozvahu země. Je to v podstatě pomoc, která souvisí s eh, hospodářskou a finanční zprávou věcí veřejných v Moldavsku. Takže je to jenom jeden typ podpory, jakou dáváme Moldavsku. A je tady určitá kondicionalita, Ehm, která pak může vést v Moldavsku k reformám. Nejedná se o projektovou asistenci, jedná se o makrofinanční asistenci, to znamená, nejedná se o financování jednotlivých projektů. Nicméně je zde velice silný balíček podmíněností, který vzniká a komise, a děkuji DG ECFIN, už eh, nám ukázala, mě a ostatním zpravodajům, já se těším že to probereme se stínovými zpravodaji, svůj non-paper, kde představuje záměry komise, co se týká vyjednávání s moldavskými orgány o těch specifických podmínkách. A s radostí mohu potvrdit, že to obsahuje důležité priority jak našeho parlamentu, tak tohoto výboru. To znamená boj proti korupci, boj proti praní špinavých peněz, reforma justice, eh, reforma energetiky, reforma Eh, dalších sektorů, což všechno jsou opatření, které budou mít systematický dopad a omezí to eh, moc oligarchů a jakýchkoliv jiných arbitrárních zdrojů moci, což je eh, jedna z otázek, které zazněly zde ve výboru a i v jiných výborech na diskusích. Spolu s předsedou jsme zrovna včera obdrželi dopis komisaře Moskovisiho ohledně tohoto, tohoto projektu a jak ho budeme řešit. Přičemž tedy to Eh, hodnocení, které eh, souvisí s touto pomocí, eh, to hodnocení té kondicionality bude velice přísné, to znamená, že kdokoliv, kdo by sypal peníze do nějaké černé díry, aniž by tam byly připojeny k tomu řádné podmínky, tak to zkrátka ne- nedovolíme. Další důležitá otázka je, zda budeme nebo nebudeme respektovat ten odsouhlasený rámec, který máme s ostatními institucemi, který byl vytvořen na základě iniciativy Evropského parlamentu pro udělení makrofinanční pomoci. Eh, to je velice delikátní kompromis, který máme s ostatními institucemi od roku 2013 a Evropský parlament se v rámci toho cvičení ptal, protože to byla naše iniciativa, a eh, vlastně několik let jsme neměli vůbec žádné balíčky finanční pomoci, dokud se instituce nedohodly. Já se zde snažím říct, že pokud se budeme teď snažit tento rámec výrazně pozměnit, může to vést k výraznému spoždění a novému vyjednávání s ostatními institucemi. A zatím máme rámec poměrně dobrý. A ty dodatečné pojistky, které máme od komise, jak jsem to právě popsal, e, to je také pozitivní věc, což vede k tomu, že pokud bychom to chtěli znovu vyjednat, nemohli bychom Moldavsku dát pomoc a vyslalo by to špatný signál všem východním partnerům a všem ostatním partnerům. E, přičemž to, že bychom opustili Moldavskou republiku právě teď, tak bychom ztratili jakýkoliv pákový efekt na jejich nadcházející reformy po dobu několika příštích let. V tom stejném dopise, jaký už jsem zmínil, se zmiňuje také právo Evropského parlamentu na informování v průběhu celého toho procesu. Komisař Moskavici se za to zavazuje. EP eh, dostane stejné informace ve stejnou dobu jako příslušné komise v členských státech jako rada. Eh, přičemž naše služby pak budou pracovat na tom, aby nalezli ten správný způsob, jak to ošefovat administrativně. Na závěr Eh, to řešení je ten velice silný balíček kondicionality, který už existuje dále se utváří. Já jsem připraven, že Moldavská republika, já jsem přesvědčen, že Moldavská republika ho přijme. Je potřeba přivést realistickou transformaci, ale realistickým způsobem a respektovat přitom priority EP. Takže mám dvě doporučení pro kolegy, až budou zvažovat své pozměňovací návrhy, když dovolíte. Myslím si, že by bylo vhodné Eh, vyjádřit veškeré obavy v úvodních ustanoveních toho rozhodnutí, kde bychom tedy stanovili kontext a nasměrovali jsme komisi, až bude vyjednávat a doufám, že na rozdíl od eh, některých pozměňovacích návrhů v AFETu vytvoříme takové podmínky, které nebudou nesplnitelné. Některé pozměňovací návrhy z AFETu chtějí v podstatě, aby Moldavská republika byla dokonalejší než Německo, někdy už do léta letošního roku, což pravděpodobně asi nepůjde, že? Takže je v pořádku snažit se Moldavskou republiku vylepšit, a my se o to vážně snažíme, ale musíme být také realističtí v tom smyslu, čeho můžeme vlastně dosáhnout, protože jinak ve jménu dobra vlastně můžeme e, s tou smysluplnou pomocí selhat, protože dokonalé, jak se říká, je někdy nepřítelem dobrého. Takže e, Nechceme působit slabě, nechceme předstírat, že si stanovujeme podmínky, ehm, my si je stanovujeme, a mají systematické dopady, přičemž Moldavané jsou vůči ním otevření, ale je potřeba připravovat podmínky, které lze realisticky splnit. No a s tím už jenom řeknu, že se těším na spolupráci s kolegy. Termín pro pozměňovací návrhy byl prodloužen až do 1. dubna, takže všichni mají spoustu času reflektovat, co udělají a co udělali jiné výbory a těším se na spolupráci se všemi, abychom dosáhli pozitivního řešení. Eh, jak doufám, hlasovat se bude na plénu v květnu. Eh, děkuji, pane zpravodaji, a teď budou eh, promluvat stinoví zpravodajové. Za prvé za EPP pan Winkler. Děkuji, pane předsedo. Eh, přeji všem dobrý den. Vážení kolegové, vaše excelence, pane velvyslanče, děkuji za skvělou, důslednou a pozornou práci pana zpravodaje. Rád bych eh, vyjádřil jedno takové pozorování. Je dobře, že komise se chová transparentně a že máme ten non-paper kde nám komise vysvětluje své záměry. To je, myslím, velice důležité, protože toto téma nemůžeme diskutovat mimo tu striktní a transparentní kondicionalitu, která se stanovuje v tom záměru komise. Takže za to děkuji. E, jako vždy e, jsem na tomto výboru chtěl vystoupit co nejupřímněji a e, chtěl bych vyjádřit naše zklamání v EPP, co se týká vývoje v Moldavské republice. A to platí i pro oblast hospodářství a obchodu. Jsme poměrně no, nešťastní nebo nespokojení, co se týká ehm, možností, které EU nabízí Moldavské republice a jejich přijímání na moldavské straně. Rád bych zdůraznil, že to jsou možnosti, které byly nabídnuty s velice signifikantním relevantní podporou našeho výboru konec konců i výboru INTA v posledním volebním období, už vlastně za posledních deset let, takže to byly možnosti, které byly skutečně signifikantní. Ehm, výrazně podporuji myšlenku uvolnění těch jednotlivých tranší makrofinanční pomoci na základě té striktní kondicionality. A pouze na základě stupně naplnění, řekněme, všech těch závazků, které se týkají těch časových rámců, termínů a tak dále. Nicméně sdílím také názor zpravodaje, že musíme být konsekventní i pro sebe a musíme pokračovat v pomoci Moldavské republice tak, abychom byli u toho, až budeme potřeba, abychom potvrdili, že my jsme ta hodnotová unie, že nejsme pouze zájmová unie. A samozřejmě ta situace eh, v rámci východního partnerství bude v příštích letech spíše komplikovanější, nebude se asi zjednodušovat, takže musíme být konsekventní. Já si myslím, že naše závazky vůči Moldavské republice ve výboru INTA by měly být zachovány. Děkuji. Děkuji vám, pane Winkler. Pan Cády tady není, teď za Alde pan Takula. Děkuji, pane předsedo. Moldavská republika je důležitý partner pro EU, přičemž eh, ta DCFTA je známkou dobrých vztahů mezi EU a Moldavskou republikou. Eh, přes určitý pokrok, přes jasné závazky vlády pro implementování té prohloubené komplexní dohody o volném obchodu, jsou zde stále obavy ohledně dalších reform ekonomiky a obchodu, zejména eh, co se týká jejich vynucování přímo v terénu. Rovněž kritická pro Moldavskou republiku byla bankovní krize. Dohled nad tímto sektorem se zdál eh, nedostatečný a krize způsobila horší přístup k úvěrům a zvýšila jejich náklady. Absence stabilního politického prostředí brzdí snahy vlády a jakékoliv vynucování práva je tak velice obtížné. Ta de facto politická subordinace teoreticky nezávislých regulačních orgánů v zásadních oblastech, jako je energetika, hospodářská soutěž anebo eh, veřejné zakázky, představuje vážnou obavu a jde proti ustanovení DCFTA a je potřeba v tomto ohledu podniknout další kroky. Etika a integrita jsou v jádru biznisu i politiky. Eh, antikorupční snahy musí být posíleny, protože mají dopad na eh, příliv eh, přímých investic. Je potřeba respektovat právní stát a je potřeba obnovit důvěru v právní systém. To je zásadní pro získání zahraničních investicí. A to vše podtrhuje, že musíme podporovat Moldavskou republiku při jejím vývoji, musíme poskytovat makrofinanční pomoc, aby EU ukázala, že Moldavskou republiku podporuje a doufám, že parlament bude informován o veškerém budoucím vývoji v Moldavské republice. Děkuji. Děkuji, pane Takulo. Zague Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já se chci připojit k tomu, co říkali předřečníci a děkuji eh, panu zpravodaji za zatím odvedenou práci. Je potřeba konstatovat, že situace v Moldavské republice, řekněme, má hodně prostoru pro zlepšení. A to v celé řadě oblastí, zejména v, v oblasti demokratických standardů, právního státu, eh, otázky eh, uvězněných osob a tak dále. Nicméně rád bych ještě řekl, že sdílím názor pana zpravodaje v tom smyslu, že když hovoříme o této, o rozhodujeme o této makrofinanční pomoci, tak bychom na to měli nahlížet jedním způsobem. Musíme podporovat trvale udržitelný rozvoj této země tak, aby sami Moldavané vlastními prostředky si mohli ujasnit, jak budou provádět reformy, jak se jejich země bude vyvíjet do budoucna a je potřeba přitom zohlednit zejména zájmy eh, moldavského lidu, malých a středních podniků. Je potřeba podporovat domácí produkci, například eh, vinice a tak dále. Takže to je velice důležité. Zároveň bych rád řekl, že tu kondicionalitu musíme více vyjasnit a musíme ji ještě více ztransparentnit. Podíváme-li se na eh, ty jednotlivé názory. My jsme napří, my například máme na dnešek naplánovanou diskusi s komisařem Hánem ohledně podpory, z východní, o, o podpory východního partnerství. Podíváme-li se na význam těchto otázek, tak tam jasně vidíme, že pro Moldavskou republiku komise navrhuje snížení eh, celkového objemu prostředků. Jinými slovy, musíme eh, přemýšlet o tom, jak budeme do budoucna zajišťovat úvěry, jak budeme do budoucna zajišťovat přímé subvence, které nepotečou zpět do rozpočtu EU dlouhodobým, dlouhodobým uvěrováním nebo splácením úroku. Takže tím je skutečně potřeba se detailně zabývat. Já se těším na spolupráci s panem zpravodajem, abychom si vyjasnili, co uděláme v té oblasti, co uděláme v one. Ve finále nám musí jít o to, aby ty spackané politické procesy v té světě, eh, v té, v té zemi, Tedy eh, ta závislost, která na oko je vlastně nezávislostí různých těch orgánů na politice a tak dále, že zajistíme, že ta makrofinanční pomoc bude příspěvkem k zdravému vývoji této země. Děkuji. Eh, děkuji vám. Za zelené a EFD tady nevidím nikoho. To je na ně asi moc brzy teď. Takže teď dostane slovo komise a potom SVČ. Takže komise, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, Moldavská republika čelila od roku 2014, od konce roku 2014, velice obtížné makroekonomické a makrofinanční situaci, což vyvstalo v důsledku šoků, včetně mimo jiné bankovní krize, také se to týkalo velkých bankovních podvodů, ale čelila také recesi, slabé hospodářské činnosti, problémy obchodních partnerů, jako je Rusko, Evropská unie, Bělorusko nebo Ukrajina. A kromě toho eh, taky eh, byla pozastavena pomoc od klíčových eh, dárců, včetně mimo jiné Evropské unie, dokud nenastoupila reformistická vláda, která se hodlá v agendě reform někam posunout. Ta nová vláda byla eh, sformována s premiérem Filipem teprve v lednu 2016. Eh, byl jmenován nový guvernér Národní banky a teprve tehdy začaly vážné reformy v eh, sektoru bank a v jiných sektorech. Kromě toho, jak víte, v únoru loňského roku byl přijat reformní program takzvaný plán prioritních reform, který podpořila i EU, a který zahrnuje reformy například v oblasti justice a tak dále, také spoustu hospodářských reform. A v tomto kontextu tedy Evropská komise navrhuje no, nové uspořádání makrofinanční pomoci, abychom využili e, tuto příležitost, tu setrvačnost k reformám, ale za velice přísné podmíněnosti. Tento program by se týkal těch silných podmínek v celé řadě klíčových reformních oblastí. Přičem je zde takové společné téma, a to je reforma zprávy věcí veřejných, to znamená sektoru bankovnictví, sektoru energetiky, regulačního rámce nezávislosti energetických regulátorů například, reforma ve veřejném sektoru, zpráva veřejných financí, veřejné zakázky, externí audit a další reformy, Eh, zejména co se týká posílení investičního klimatu a implementace závazků podle DCFTA. Takže tato operace je podmíněna ve všech těchto oblastech a podobně jako jakákoliv jiná makrofinanční pomoc je to podmíněno dobrým postupem v oblasti předpokladů pro jakoukoliv lepší implementaci demokracie, lidských práv, právního státu. Rovněž, jak eh, přímo říká ten návrh v jednotlivých článcích, se ten návrh týká postupu v oblasti procesu přidružení, to znamená implementace DCFTA. Jakákoliv tranše, jako je to u všech eh, makrofinančních pomocných programů, bude hodnocena ze strany SVČ a my ve všech těch trančích budeme mít kondicionalitu. Normálně se ty operace makrofinanční pomoci pouze týkají asistence a podporu v rámci, eh, pokroku v rámci programu eh, MMF, ale teď budeme mít kondicionalitu všude a postup budeme velice přísně hodnotit. Takže to je to, co navrhujeme, abychom využili tuto příležitost pro reformní procesy, abychom podpořili reformy s použitím tohoto nástroje, což budeme koordinovat s dalšími finančními intervencemi Evropské unie. Ta navrhovaná pomoc bude částečně formou grantů, protože Moldavská republika splňuje všechny požadavky podle metodiky eh, té grantové komponenty eh, makrofinanční pomoci. Je to země v sousedství, je to jediná země v sousedství, která má stále přístup ke všem nástrojům MMF a Světové banky a splňuje také kritéria zadluženosti. Takže mm, já chci ještě říct, že vítáme zprávu pana Mojzy, která nás podporuje v naší činnosti. Včera jsme velice plodně diskutovali na výboru AFET a je také důležité, a zde bych se připojil k panu zpravodaji, abychom, aby kolegislátoři, pokud eh, ten text chtějí pozměnit, aby se soustředili skutečně na úvodní ustanovení, aby neohrozili ten velice křehký kompromis kolegislátorů, kterého bylo dosaženo před nějakými třemi, čtyřmi lety v rámci společného prohlášení parlamentu a rady ohledně principů, které budou řídit makrofinanční pomoc. Takže pokud chcete něco změnit, tak prosím, jak říkal zpravodaj, soustřeďte se pouze na úvodní ustanovení. Komise samozřejmě zopakovala v tom dopise, který byl odeslán právě včera naším komisařem Moskovisim v reakci na dopis pana Mojzy, zpravodaj INTA, že budeme pravidelně a včasně informovat jak parlament, tak radu eh, ohledně toho memoranda a porozumění, které v rámci pravidel o komitologii bude podléhat konzultaci s komisemi v členských státech a bude okamžitě odesláno parlamentu i radě. Rovněž eh, po jednotlivých trančích, přičemž my jsme připraveni vyslat komisaře na jakékoliv informační sezení, jsme připraveni vám podat jakékoliv další informace i písemně, které, o které budete mít zájem. Takže v tomto kontextu Chceme parlament vyzvat k tomu, aby podpořil tento návrh bez výraznějších změn, případně pouze se změnami v úvodních ustanoveních. V reakci na některé komentáře, které zde zazněly, bych chtěl říci, že my budeme velice přísně dohlížet i na používání toho fondu. Eh, této operaci předchází komplexní hodnocení finančních a administrativních eh, okruhů. Tomu říkáme operační hodnocení, to probíhá před jakoukoliv, eh, spuštěním jakékoliv operace makrofinanční pomoci. Nicméně to memorandum o porozumění obsahuje přesné doložky na ochranu finančních zájmů EU, například požadavek na umožnění inspekcí OLAFu, účetního dvora, mise v terénu, a doložky, které povedou k automatickému přerušení jakýchkoliv plateb, pokud se zjistí jakékoliv nepravidelnosti. A e, vlastně to i ty předběžné platby. E, můžeme navrhnout přesné takzvané walkthrough testy, co se týká e, účetnictví jednotlivých, jednotlivých programů při vyplácení této, této pomoci. Takže máme všechny tyto záruky. Samozřejmě riziko existuje vždy, je jasné, že Moldavská republika, stejně jako jiní příjemci eh, makrofinanční pomoci, mají vážné problémy se zprávou věcí veřejných, ale já si myslím, že s tím podmíněným přístupem a opatrným podmíněným přístupem v rámci makrofinanční pomoci můžeme ta rizika dobře řídit. Eh, na závěr bych vám chtěl všem poděkovat za podporu, kterou vyjádřil pan zpravodaj a doufám, že nás jako komisi podpoříte. Děkuji. Děkuji vám a teď tedy SVČ, šéf divize Dirk Schübel. Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Moldavsko zažilo za poslední rok období politické nestability, eh, ale nyní mm, je nový prezident, který se právě vrátil ze své druhé návštěvy do Moskvy, kde se snaží zlepšit vztahy s Ruskou federací. K tomu mu přejeme hodně štěstí. Nicméně i tak Moldavská republika i přes určitou stabilitu musí řešit spoustu problémů korupce a špatné vládnutí, což vedlo také k oslabení fiskální rovnováhy a platební bilance. A také musí šetřit obrovské bankovní podvody, které zasahly ekonomiku. V roce 2014 EU i nadále monitoruje politický vývoj v Moldavsku a to i na základě závěru Rady pro zahraniční věci z února 2016, které zůstávají i nyní v platnosti. Minulý týden 13.3. jsme vydali implementační zprávu o Moldavsku, kde se hodnotí implementace dohody o přidružení, stejně jako DCFTA. Dále o tom budeme diskutovat 31.3. Eh, při další zasedání Rady pro přidružení se vysokou představitelkou Mogheriniovou. Jak jsem řekl, nový program mezi, Mezinárodního měnového fondu bude také dále monitorovat s tím, že čerpání bude možné jedině, pokud budou dodržovány všechny podmínky pro program MMF a také pokud budou vhodným způsobem dohodnuty všechny podmínky na obou stranách. My budeme i nadále pokračovat v koordinaci s, eh, co do reformního programu, především reformy, které byly dohodnuty eh, a navázány na naši rozpočtovou podporu, tam jsou podobné podmíněnosti, tedy reforma justice a boj proti korupci, to jsou ty nejdůležitější, ale jich tam mnohem více. Moldavsko se zatím podařilo za poslední měsíc přijmout některé důležité reformy, tyto kroky by měly pokračovat a měly by být vymáhány, aniž by bylo nutné ustupovat. A tyto kroky by měly vést také k modernizaci, ke zlepšení obchodní výměny a mezilidských vztahů. Jsme tedy přesvědčeni, že fondy EU mohou výrazně pomoci Moldavsku vytvářet hospodářské příležitosti a využít také možnosti vzájemného obchodu a expertních znalostí nabídnout novou perspektivu, zvláště populaci v produktivním věku a mladým. EU je i nadále zavázána k podpoře Moldavska a jeho reformních snah. Ale jak jsme zdůraznili v závěrech Rady z února 2016, očekáváme hmatatelné výsledky a za těchto podmínek můžeme nabídnout navrhovaný program MFA. Děkuji. Děkuji, doufám, že se nám tedy podaří to zlepšení také vymáhat v praxi. A Helmut Scholz.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 Děkuji, myslím, že máte pravdu a nemohu než souhlasit. My už jsme to, to řešili mnohokrát při různých příležitostech, naposledy při návštěvě pre, prezidenta v Bruselu, a kdy vysoká představitelka s nimi mluvila, a také během návštěv v, pre, prezidenta Tuska, prez, předsedy Jung, Samozřejmě eh, reforma justice a další reformy jsou velmi zásadní. My jsme mnohokrát zdůraznili, eh, že případů je mnohem více, nejenom věcí vedených proti politikům, ale také proti novinářům a politikům a snažíme se, aby v těchto procesech se vyhnuli politizaci. A mohu vám říci zatím, že Rada pro přidružení na 31. Eh, března se bude právě tomuto věnovat jako jednomu z hlavních témat. Děkuji, říká předseda. Můj se. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům za konstruktivní přístup a konstruktivní poznámky. Já doporučuji takovýto postup. E, sejdu se s vámi individuálně během příštího týdne, což bude tedy týden před termínem pro podání pozměňovacích návrhů a na základě pracovního dokumentu komise, na základě všech informací, které jste mi dali, na základě informací, které máte, se pak můžeme rozhodnout, jak postupovat dál a pak můžeme společně uspořádat zasedání se stínovými zpravodaji, což pravděpodobně vyloučí jednu skupinu, ale eh, velmi se těším na to, že se nám podaří vytvořit konsensus eh, během příštího týdne nebo eh, kdykoliv ještě před tím definitivním termínem pro podání pozměňovacích návrhů, že se nám podaří posunout ku předu. Chci také poděkovat komisi a SVČ za realistický uměřený, nicméně konstruktivní přístup k tomuto tématu. Doufám, že se nám toto eh, podaří také odrazit v definitivním rozhodnutí, aniž bychom museli Eh, zásadně měnit tento náročně sjed, tuto náročně sjednanou dohodu, kte, což by vše hodilo do zóny nejistoty. A to nejenom v souvislosti s tímto balíčkem pomoci, ale také eh, v souvislosti s dalšími balíčky takové pomoci do sousedních oblastí. Děkuji vám. Děkuji. Tímto končíme rozpravu. Termín pro podání pozměňovacích návrhů 5. 4. 12 hodin. A hlasování se čeká 3. 4. května. Děkuji. A nyní přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je číslo 9. Výměna názoru o poskytnutí preferencí GSP plus Sri Lance. Sri Lanka požádala o eh, GSP Plus v oblasti trvale udržitelného rozvoje od července a GSP Plus eh, nabízí preferenční zacházení se zeměmi, eh, představuje 6 veškerých tarifních linií a země se musí zavázat ke změnám, které zrealizují a to v souladu se 27 mezinárodními umluvami v lednu Evropská komise rozhodla, že přijme akt přenesené pravomoci eh, týkající se GSP plus pro Sri Lanku na žádost různých eh, poslanců výbor INTA rozhodl posunout termín pro úvahy do května, tak abychom mohli o tomto bodu důkladně diskutovat a abychom si mohli vyměnit názory na to, zda bychom toto rozhodnutí komise měli podpořit či nikoliv. Máme tedy dostatek času, máme dostatek času i na to, abychom eh, si prostudovali zprávu NHCR o situaci v oblasti lidských práv na Sri Lance. Máme také čas na to, abychom diskutovali o této problematice. Dnes máme zde experty a je zcela zřejmé, že konkrétně umluva 87, 88 o pracovních právech zatím není vymáhána ze strany strilanské vlády a o tom je třeba také diskutovat. Dnes zde máme tři odborníky a já jim dám slovo vždy na pět minut, abychom měli ještě také čas na rozpravu mezi členy. Na tento bod máme 45 minut celkem. Já tedy pak musím omezit ještě řečnickou dobu pro naše poslance. Nejprve SVČ, komisi a pak velvyslanec Sri Lanky. Pět minut SVČ. Děkuji mnohokrát, jenom Obecně Sri Lanka přišlo z GSP plus v roce 2010, což bylo v důsledku závažných chyb eh, v oblasti lidských práv eh, eh, ze strany bývalé vlády a také i neochotě bývalé vlády spolupracovat s OSN. V lednu 2015 se objevil nový kontext, byl zvolen prezident Sirizena a Ranil Vikramasinghe jako premiér. Nová vláda na Sri Lance zavedla program zásadních reform řešení systému vládnutí, právního státu, hospodářského rozvoje a také usměřování a e, odpovědnosti e, ve společnosti. My si uvědomujeme pokrok, kterého Sri Lanka za posledních dva roky dosáhla v oblasti pokroku v agendě lidských práv a obnovení základních svobod. I nadále však zůstává několik probíhajících reform, jako nová ústava například, která zajišťuje eh, nové osady devoluci moci, také, eh, také provedení eh, volební reformy. Některé procesy směřující k usměřování také ještě probíhají, včetně zavedení mechanismu přechodné spravedlnosti, odpovědnosti. Vláda se také zavázala dodržovat usnesení v oblasti lidských práv přijaté v roce 2015. Nová vláda také konstruktivně spolupracuje s mezinárodním společenstvím, včetně EU a OSN. My jsme připravili otevřený a konstruktivní dialog na velmi citlivá témata. Premiér Sri Lanky byl loni v říjnu v Bruselu. Ministr pro mezinárodní obchod byl letos v Bruselu už dvakrát a ministr financí zde byl také, a to v lednu. Loni jsme vytvořili novou pracovní skupinu pro vládnutí právní lidská práva Eh, a systém vládnutí. A druhé zasedání této pracovní skupiny proběhlo v Kolombu minulý týden. Témata, o nichž hovoříme v pracovní skupině, jsou však mnohem širší, než by odpovídalo požadavkům na GSP+. A domníváme se, že jde také o závazek, který eh, si vláda na sebe vzala, ukazují, že je ochotná jít i nad rámec minima, které GSP požaduje. Také vidíme, že jsou také zavázáni spolupracovat s OSN, konkrétně Radou pro lidská práva, zvláštními zpravodaji lanská vláda také zaslá zaslá, zaslá pozvání všem zvláštním zpravodajům. Řada z nich již Sri Lanku navštívila a to v loňském roce a předchozím roce. Eh, komplexní zpráva o Sri Lance eh, UNHCR vyšla na začátku března. Zítra se o ní bude diskutovat v Ženevě. Jako pravděpodobný výsledek této diskuse vidím nové usnesení, které bude podpořeno spolu také e, s e, vládou Sri Lanky, aby bylo nabídnuto vládě ještě další období dvou let, aby se jí podařilo e, splnit ambiciozní závazky, které si přece vzala v říjnu 2015. Samozřejmě šlo o velmi náročný seznam závazků a dva roky prostě na jejich realizaci nestačí. My si také uvědomujeme, že potřebují více času. Také bych měla říci, že budeme i nadále spolupracovat s Kryla, se Sri Lankou tím, že proběhne také společná komise na úrovni vysokých představitelů, a to ještě v průběhu tohoto roku. A abych schrnula, pokrok eh, se posouvá dál, ačkoliv někteří mají pocit, že tempo změn není dostatečně vysoké, ale neměli bychom zapomínat na to, že jde o náročné reformy a že vláda Sri Lanky potřebuje mezinárodní podporu, aby tyto reformy zrealizovala. Také jsou některé prvky, Eh, jak na Sri Lance i v zahraničí, které se snaží proces reform narušit. Dohodli jsme se, že ještě zůstává řada práce před námi, ale Sri Lanka je eh, na správné cestě a trend je i nadále pozitivní. Děkuji. Děkuji. A, a ještě za komisi, prosím. Omlouvám paní Delinu, která nemohla dorazit, je nyní v Argentíně, vyjednává s Mercosurem, ale samozřejmě by byla ráda tady. Já ji eh, zastupuji, eh, jsem poradcem v DG, v DG Trade. Děkuji vám, pane předsedo, za tuto příležitost, za příležitost diskutovat eh, žádost Sri Lanky preference. My jsme už o tom diskutovali po té, co komise přijala rozhodnutí nabídnout systém preferencí GSP Sri Lance. Budu stručně hovořit, e, snažím opravdu kolegyni se to podařilo zvládnout za 4 minuty 59 sekund. Já se pokusím to taky tak hezky zvládnout. Budu hovořit o procesu e, uplatňování reform a širším kontextu. Nejprve samotný proces. Eh, řada z těch informací je již obsažena v pracovním dokumentu, já to nebudu zde eh, probírat, opakovat, ale hlavní prvky jsou, že Sri Lanka požádala loni v červenci, kdy komise musela podle nařízení o e, obecném systému preferencí zjistit, zda jsou splněny podmínky pro GSP+, e, tedy e, zranitelnost, hospodářská kritéria a dále ratifikace a žádné výhrady k 27 úmluvám nařízení GSP a také závazek spolupracovat s Evropskou komisí v oblasti monitorování. Bylo přijato rozhodnutí, a to 11. ledna, během šesti měsíců. Já bych měl doplnit, že to je deadline, který stanoví nařízení o GSP. My často slycháme od třetích stran, eh, že se to řízení přerušuje, čeká se, ale to není podle nařízení o GSP eh, možné. Komise musí prostě v rámci těch šesti měsíců rozhodnout. A co se týká hodnocení. Hodnocení je obsaženo v pracovním dokumentu. Hlavní prvek je, že jsme eh, eh, zaznamenali, že tam nedošlo k zásadnímu pochybení v implementaci, sedma, eh, implementace 27 úmluv. To neznamená, že je všechno dokonalé bez chyb. To ne. Eh, to je program, jak jsme o tom mnohokrát diskutovali na půdě tohoto výboru, je to spíše pobídka, není to odměna zemím, kterým se daří, protože jinak by to Eh, bylo eh, poskytnuto jenom málo zemí, možná Norsku, Švýcarsku a možná ani jim ne. To jsou tedy určité pobídky, pobídky pro reformy. Proto komise identifikovala také s pomocí SVČ a dalšími službami v komisi zaměřenými na obchod, zaměstnanost a podobně urči, eh, tedy eh, nedostatky v implementaci některých úmluv s tím, že z toho vyplývají témata, o nich se bude diskutovat a ty se pak eh, stanou předmětem monitorování GSP+. Analýza komise má tři pilíře. My jsme stanovili nedostatky, ale také stanovíme, jaký pokrok byl dosažen v řešení těch nedostatků a také jakýchsi si bariér na straně eh, příjemce. Došli jsme k závěru, že Sri Lanka podle nařízení splňuje požadavky a tak, jak postupujeme i v souvislosti s dalšími příjemci, komise se rozhodla eh, při, udělit eh, Sri Lance preference GSP+. A O, nyní o širším kontextu. Měli bychom zdůraznit, že na rozdíl od dřívějších verzí GSP+, GSP monitoring představuje zásadní část nového programu. A na tomto výboru, a o tom jsme už diskutovali mnohokrát, kde jsme diskutovali o cestě, jak monitorovat scorecardy, dialog a další cesty. Chtěl bych však zdůraznit jeden prvek, který v případě Sri Lanky je trošku jiný než u dalších příjemců. GSP plus monitorování bude posíleno dvěma prvky. Za prvé, paralelně s monitoringem komise, eh, kde monitorujeme za Vasky Sri Lanky eh, budou jakési dvě linie, dvě cesty bilaterální Jednak probíhá dialog o lidských právech se Sri Lankou, proběhla již dvě kola tohoto dialogu, kde se diskutuje o všech tématech souvisejících s Plus, Samozřejmě ten dialog je mnohem širší, ale nedostatky, které se tam zjistí, jsou součástí dialogu o lidských právech. To je, tady je velmi silný závazek na obou stranách. Pak máme ještě eh, trasu nebo linii OSN a my tedy koordinujeme spolupráci s dalšími příjemci a e, na půdě OSN probíhá živá diskuse, jak jste slyšeli, zítra proběhne zasedání Rady pro lidské lidská práva, bude se diskutovat o Sri Lance a doufáme, že dojde e, k dohodě a bude přijato nové usnesení, aby Sri Lance bylo dáno další období dvou let, během něhož bude moci Sri Lanka e, uplatnit prvky v usnesení. Eh, Tedy vidíme, že probíhá eh, toto úsilí eh, po těchto dvou cestách. Já bych na závěr rád zmínil toto nařízení se je nyní v jednání jak u Rady, tak Evropského parlamentu. A musíme si klást takovou základní otázku, když uvažujeme o těchto rozhodnutích. Jednak uvědomit si, že probíhá reformní proces, my mu chceme na pomoci a chceme tento proces podpořit tím, že přijmeme žádost nebo že ji naopak zamítneme. Děkuji. Děkuji. Děkuji a věci nejsou někdy jenom černobílé. Můžeme také uvažovat o tom, jak zlepšit vymáhání těch 27 úmluv. Nejde tedy o to, zda e, přijmout nebo zamítnout akt v přenesené pravomoci, ale můžeme uvažovat také o nějakých možnostech, nějaké cestovní mapě a podobně, jak jsme postupovali v případě Kolumbie a Peru. E, to znamená, že to není vždycky jenom černobílé nebo ano nebo ne. A já bych dal nyní slovo velvyslanci Sri Lanky do EU, panu Vejperejrovi. Děkuji.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 Yeah, dear colleagues, um...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 Euh, euh, Děkuji mnohokrát. My sledujeme ten pokrok od roku 2010 a této souvislosti je to důležité, že to také projednáme. Jsou určitá znepokojení a ta znepokojení jsou legitimní eh, v souvislosti se zprávou SN o situaci v oblasti lidských práv na Sri Lance. Samozřejmě na Sri Lance vidíme také určitou eh, angažovanost, zapojení se do procesu, ale důležité je, aby také dodrželi své závazky a také ověřili si, zda jsou ty závazky skutečně dodrženy. A otázkou je, zda máme tedy pokračovat tady dialog, který bude otevřený, konstruktivní se Sri Lankou a dokážeme si ale také říci, k jakému eh, pokroku skutečně došlo. To, že podpoříme Sri Lanku, když nastoupí nastoupila na správnou cestu, tak to je dobré. A na závěr je tedy také důležité Sri Lanku doprovázet a nezavírat přední dveře. Merci beaucoup, madame Anne-Marie Miner, please. Děkuji, Anne-Marie Miner. Um, Děkuji, pane předsedo, jménem Luli Sanchez Caldente a jménem svým se pokusím o co největší stručnost. Toto je tedy její text. Velice pečlivě sledujeme lidskoprávní situaci na Sri Lance a chceme se připojit k UNHCR v tom, že přivítáme eh, chvalitebnou snahu vlády Nicméně společně s ostatními organizacemi si nemohu nevšimnout, že v reálu bylo dosaženo jen velice málo uchopitelného pokroku. A e, ráda bych panelistům položila tuto otázku související s reformami v oblasti lidských práv na Sri Lance. Za prvé, e, šéf ministr severních provincií na Sri Lance si stěžoval na to, že pouze 2,5% území zabraného Tamilům bylo navráceno. Jak vláda řeší navracení půdy tamilské populaci a jakého pokroku jste v této oblasti dosáhli? Za druhé, co se týká eh, těch zmizení osob, tak zde poslední písemné sdělení Mezinárodnímu panelu pro eh, ti eh, násilí a diskriminaci kritizovalo beztrestnost, tedy že do eh, srpna, do 20. srpna 2016 nikdo nebyl přiveden k odpovědnosti v této oblasti. Jaké příklady nám můžete dát pro vynucování té umluvy proti nucenému, eh, nuceným zmizením ratifikované na Sri Lance v květnu 2016? Za třetí, vzhledem k obrovským výzvám, kterým Sri Lanka čelí v rámci tohoto usměřovacího procesu, považuji za včasné, aby OSN jmenovalo hybridní soud s místními a mezinárodními soudci, kteří by řešili otázku válečných zločinů. To je potřeba propojit s tím, že zatím jsme e, zažili jen velice málo úspěšných procesů v této oblasti. Vzhledem k tomu, že Sri Lanka chce bojovat proti zvěrstvům války, proč ne proč eh, jak si eh, nevyužít tuto hybridní formu. A teď, když dovolíte pár slov mým jménem, ráda bych trvala na tom, že GSP plus status dáme Sri Lance až tehdy, až se tam lidská práva podaří skutečně zajistit a je to potřeba pečlivě monitorovat. Děkuji, pan Solej. Děkuji, pane předsedo. Beru si slovo jménem Heidi Hautala, která je naše stínová zpravodajka. Eh, přes všechna vysvětlení, která jsme slyšeli od komise. I nadále kritizujeme harmonogram komise pro znovu zavení Sri Lanky do režimu GSP+. Eh, zbývající důvody pro eh, zrušení tohoto statusu Sri Lance byla vážná porušování lidských práv eh, na Sri Lance mezi lety 2002-2011. Jako UNHCR přijalo usnesení o Sri Lance v říjnu 2015 kdy dali Sri Lančanům čas do března 2017 na implementaci doporučení v oblasti lidských práv, tak by bylo bývalo bylo adekvátní počkat až do březnového zasedání této rady OSN na představení zprávy vysokým komisařem, eh, abychom se rozhodli, zda udělit rež, eh, režim GSP+, plus nebo počkat na další zlepšení. Eh, představení této zprávy, jak bylo řečeno, proběhne zítra v Ženevě ale ta zpráva už je k dispozici, přičemž eh, ta, ten pomalý proces eh, přerodu justice na Sri Lance a nedostatek komplexní strategie pro řešení otázky zodpovědnosti za e, minulé trestné činy. To vše může vést k tomu, že se naruší ta setrvačnost, která je směrem za trvalým mírem a stabilitě v regionu. Jsme přesvědčeni, že parlament jako kolegislátor by měl reflektovat zjištění OSN ve svém rozhodnutí o znovu zavedení statusu GSP plus pro Sri Lanku. Eh, europoslanci, kteří chtějí podpořit exporty ze Sri Lanky, ať už je to eliminace cel, eh, jsou ve složité situaci, když tuto podporu máme spojit s podmínkami pro eliminaci cel. A s přihlednutím k tomu všemu se chci zeptat komise na toto. Co takhle udělat eh, usnesení politických frakcí eh, v Dubnu? Jak komise hodlá v této zemi dohlížet na lidská práva Eh, v kontextu jaksi nad rámec zprávy Mezinárodní organizace práce. Děkuji. Eh, díky za tyto zprávy. Já bych si byla přála, abychom tady měli zástupce i tamilského obyvatelstva, který by nás mohl informovat o té situaci tam, abychom si mohli vyslechnout i tu druhou stranu Eh, na Sri Lance, eh, abychom věděli, jak se daří menšině, jestli se s ní pracuje, co je s dětmi, co je s ženami, co je s násilím na ženách. Eh, přesno, přesto bych chtěla ocenit pokroku, pokrok, který probíhá v této oblasti. Nicméně, jak říká i zpráva OSN, ten proces je velice pomalý a je potřeba situaci zlepšit. Naším cílem je, abychom Sri Lanku podpořili pokud je teď ta pravá chvíle, že řekneme, že Sri Lance dáme GSP+, o tom já úplně přesvědčena nejsem. E, ta myšlenka toho plánu je, myslím, dobrá. Neříkat ano nebo ne, ale požadovat další zlepšení na základě těch nějakých 27 dohod, které je potřeba ratifikovat. Takže některé věci jsou stále nejasné a je potřeba najít si nějakou příležitost a hovořit se zástupci tamilského obyvatelstva, abychom tu situaci na Sri Lance lépe poznali, abychom o tom mohli fundovaněji diskutovat. Děkuji, David Martin. Děkuji. I já uznávám, že došlo k výraznému zlepšení lidskoprávní situace na Sri Lance, ale udělat toho musíme ještě hodně. Máme málo času a proto mám eh, tři otázky, dva na velvys- dvě na velvyslance, jednu na komisi na pana velvyslance. Bez ohledu na pokrok, eh, kterého jste dosáhli, je zde stále neochota stíhat eh, důstojníky, ať už armádní nebo z jiných služeb. Je to kvůli nedostatku ochoty, nedostatku kapacit, anebo z politických důvodů, že zkrátka eh, tyto lidi nechcete konfrontovat eh, politicky. Dále, co se týká té zprávy UNHCR, eh, jeden z těch nejjednodušších návrhů je odstavec 66a, kde vysoký komisař doporučuje, aby srílanská vláda veřejně a jednoznačně instruovala veškeré eh, větve armády, policie a tajných služeb, které eh, a v tom smyslu, že eh, mučení, porušování lidských práv a další zločiny nejsou tolerovatelné a budou trestány. A je potřeba, že je potřeba skončovat s veškerými formami obtěžování násilí a e, neopodstatněného sledování. To je poměrně e, jednoduchá věc. Zvážila by to sirlánská vláda, než bude Evropský parlament hlasovat o statusu GSP+. A potom e, na komisi tedy monitorování je skvělé, ale pokud k ničemu nevede, tak je zbytečné. Pokud budete pouze monitorovat a budete si stěžovat a nic neuděláte, no tak to je k ničemu. GSP Plus má specifickou historii. pokud nic neuděláme, Ehm, a musíme uznat, že Sri Lanka byla spíše výjimka než pravidlo, zaváže se komise k tomu, že pokud bude zjišťovat eh, soustavná porušování lidských práv, že z toho vyvodí důsledky. Děkuji a teď tady naši experti, každý máte tři minuty. Nemusíte mluvit celé tři minuty. Začne SVČ. Nebo komise. Já se pokusím odpovědět na otázky na komisi a e, myslím si, že zde zazněla důležitá věc. Rád bych podpořil celou řadu toho, co jsem slyšel. To nejsou jednoduché věci, jsou to věci velice složité. Ty nedostatky, nedostatek Eh, nedostatek výkonnosti, to jsou dilemata, kterým čelíme v podstatě každým dnem, co se týká aplikace statusu GSP+. Samozřejmě to nařízení nehovoří o žádných kvantitativních indikátorech, ono by bylo velice snadné, kdybychom měli nějakou tabulku a v ní si zaškrtávali. Takže ta situace je velice komplexní, ale dřív nebo později je potřeba podniknout určité rozhodnutí. Eh, jak už jsem řekl, dodám k tomu ještě jedno slovo ohledně monitorování komise. Pane předsedo, vy jste taky zmínil, že to není černobílá situace, s tím zcela souhlasíme. Eh, obtíž je v tom, jak zvážit těch 50 odstínů šedě, jak stanovit ty správné indikátory. Co se týká všelijakých plánů, samozřejmě Nemůžeme změnit právní nároky, na řízení, není možné změnit benchmarky nebo posunout si tu branku, řekněme, a žádat na Sri Lance, aby dělala něco, co jsme po nikom jiném nechtěli. Ale vzhledem k tomu, že máme systém monitorování GSP+, mm, jak jsme mluvili o tom, že tady máme ten tříkolejový přístup, tak jsou tady vlastně takové tři miniaturní plány, které Sri Lanka bude muset implementovat, aby splnila své závazky. Co se týká monitorování komise, jak víte, to je poněkud jiný mechanismus, než jaký platil v, mi, eh, v rámci minulého nařízení GSP+. Se stává ze sofistikovaného způsobu výměny informací a dialogu s vládou prostřednictvím buď nějaké scorecard, kde um, vyjmenováváme nedostatky podle těch 27 úmluv, diskutujeme a čekáme, že je vláda vyřeší. V této fázi plánujeme, pokud všechno půjde dobře, a Sri Lanka dostane GSP+, že bychom ještě letos na Sri Lanku vyslali misi za účelem zejména připravit tu zprávu, protože jak víte, eh, druhá zpráva Radě a parlamentu musí být dokončena do konce tohoto roku. A chceme, aby Sri Lanka eh, v té zprávě hrála také prominentní roli, aby se popisovaly nedostatky a způsob, jakým je vláda chce řešit. Velice stručně těchto situacích je to spíš takový jaksi směr, jakým se ubíráme, co je důležité. To znamená závazky vlády a ochota se reformovat a to zda GSP Plus může s vládou na této věci spolupracovat. Děkuji SVČ. Děkuji. Co se týká hodnocení UNHCR v Ženevě a zdá to ladí s naším hodnocením. Ano, shodli jsme se, že ten postup byl poněkud pomalý a je potřeba ho urychlit. A i nadále jsme velice, ve velice úzkém kontaktu jak s vládou, tak s um, orgány OSN. Co se týká beztresnosti a mučení, Proběhla schůzka s premiérem minulý týden eh, v rámci pracovní skupiny o lidských právech a tam nás premiér ujistil, že vláda aplikuje mm, politiku nulové tolerance vůči mučení a to samé řekl i ministr zahraničí v Ženevě na eh, úvod eh, rady UNHCR. Co se týká navracení půdy, slýcháme velice odlišná čísla od různých stran ohledně e, objemu navrácené půdy v porovnání s tím, co zaznělo tady, takže to je potřeba ještě ověřit. Ale e, od vlády a ze schůzek s premiérem a ministrem zahraniční víme, že je důležité mít transparentní plán s konkrétními harmonogramy pro navracení půdy, takže to teď požádali. Děkuji. A e, pan velvyslanec, děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem poslancům za e, příspěvky. Většinu z vašich obav sdílíme, pokusím se odpovědět na co nejvíce z nich. Co se týká e, aktu proti terorismu, který pozměňuje zákon o prevenci terorismu, což byl zákon, který sepsalo pár lidí. Dnes je to velice různorodý proces, kde se konzultuje celá řada zúčastněných stran. Zde ta politicko-práv, ten právní rámec už byl schválen kabinetem ministrů v lednu 2017, pak ho projednal parlamentní dohledový výbor pro národní bezpečnost, což je nový mechanismus, který jsme eh, připravili v rámci transparentnosti a nutnosti angažovat zúčastněné strany. Eh, zapracovali jsme do toho vstupy expertů OSN a eh, pak se očekává schválení návrhu textu kabinetem ministrů někdy později tento měsíc. Co se týká eh, trestně právních procesů, eh, ministři kabinetu schválili změny tohoto zákona. Je potřeba, aby i podezřelí měli přístup k právnímu zastoupení, to bylo to nejspornější. A co se týká té otázky půdy, jen za poslední rok jsme uvolnili půdu v rozsahu zhruba 9 tisíc akrů a e, další půda bude následovat. E, co se týká toho ženevského usnesení, což je velice e, široký proces, zde vláda vyjádřila velice jasně své závazky vytvořit nezávislý a důvěryhodný mechanismus pro nalezání pravdy, spravedlnost záruky o neopakování v rámci naší ústavy, přičemž vláda aktuálně pracuje se všemi klíčovými zúčastněnými stranami, včetně občanské společnosti, politických stran, eh, dárců peněz OSN a dalšími experty při naplňování těchto mandátů. Je to, myslím, oblast, kterou, myslím, musíme zasadit do kontextu, protože my jsme neměli nezávislou justici, eh, předtím, než nastoupila tato vláda a zavedla transparentní procesy a dosáhli jsme jakého postupu. To usnesení bude přijato velice brzy a poté bude vydáno detailnější prohlášení Sri Lankou, které s vámi rád sdílím. Děkuji. Děkuji, pane velvyslanče, děkuji všem expertům. Teď tady bude potřeba reflektovat to, co jsme dnes slyšeli a rozhodnout, jaké postupy eh, nastoupí dál. Teď tedy končím tuto část zasedání a budeme hlasovat. Než začneme hlasovat eh, bod 10, eh, zkontrolujeme si, zda všichni mají hlasovací kartičky. Takže bude testovací hlasování. Zahajuji hlasování. I can find my voting card. Já nemůžu najít hlasovací kartičku, pane předsedo. Dobře. So, has everybody voted? Hlasovali všichni? And the vote is closed. Konec hlasování. Takže všechno je v pořádku. Ještě tady, tady máme jedno hlasování navíc, jeden hlas navíc paní Begin. Takže začneme. Bod 10. Záruční fond pro vnější činnosti. Eh, máme tady 10 pozměňovacích návrhů. První je návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? přijal. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? přijal. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? přijato, návrh 7 pro, proti, zdržel se, přijato, návrh 8 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, návrh 9 pro, proti, zdržel se, přijato, návrh 10 pro, proti, zdržel se, přijato, Závěrečné hlasování elektronicky zahajuji hlasování. Konec hlasování. E, paní Begin je pro? Je pro. Tak to tam pak připište. Takže srdečně blahopřejeme k dobrému výsledku. Teď se dostáváme k bodu 11. Zpráva z vlastní iniciativy, hodnocení externích aspektů výkonnosti a řízení celní zprávy jako nástroje na usnadnění obchodu na boj s nezákonným obchodováním. Takže jde o externí rozměr celní politiky, nikoli o interní celní politiku, to by asi vyvolalo eh, určité rozpory s IMCO. Takže tady máme první návrh k hlasování, návrh 40, kdo je pro? A já se omlouvám, kompromisní návrh 1, vlastně to je přece to první, co musím odhlasovat, kdo je pro. Proti, zdržel se, přijato. Teď tedy návrh 40, kdo je pro? Proti, zdržel se, kontrola. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Paní Begin je pro, aha, takže přijato. Teď kompromisní návrh dvě, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 45, to je lingvistická otázka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 47. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 49 a 50. Ty jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Aha, 51 k tomu taky patřila. Návrh 52, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 53, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zkontrolujeme, myslím, že zamítnuto, ale zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Paní Begin je pro, takže to je zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 5, pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 68 pro, proti, zdržel se, přijato. Kontrola? Aha, tak dobře, tak zkontrolujeme 68. zahajuji hlasování. Konec hlasování. No, máš to ve voku, Danieli, přijato. Návrh 69 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 70 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 71 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 72 pro, proti, zdržel se, Zamítnuto kompromis 6 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 77 eh, pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 79 eh, pro, Sedmdesát devět pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 82 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 83 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 101 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 12 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 13 pro, proti, zdržel se přijato, návrh 111 pro, proti, zdržel se Přijato. Kompromis 14 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 15 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 16 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Teď body odůvodnění. Eh, úvodní ustanovení, pardon. Ne. Nejprve návrh 124. 124, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 125 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A 126 pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. A teď tedy eh, úvodní ustanovení návrh 6 pro, proti, zdržel se, přijato, návrh 7 pro, proti, zdržel se, přijato, návrh 8 eh, pro, proti, zdržel se, přijato, návrh 9 pro, proti, zdržel se, přijato, návrh 10 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto návrh 11 pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 12 pro, proti, zdržel se, to zkontrolujeme, takže návrh 12, zahajuji hlasování. Takže konec hlasování. Zamítnuto. Paní Begin už má kartičku, dobře, takže kompromis 17 pro, proti, zdržel se, přijato, návrh 18 pro, proti, ještě jednou, takže číslo 18 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 24 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdržel se, Přijato. Návrh 27 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 28 pro. Proti. Zdržel se. Kontrola 28. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 30 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 32 pro, proti, zdržel se. Přijato. Teď eh, tedy eh, návrh 1 pro, proti, zdržel se přijato, návrh 2 pro, proti, zdržel se, přijato, návrh 3, pro, proti, zdržel se, přijato, návrh 4, pro, proti, zdržel se, přijato, návrh 5, pro, proti, zdržel se, přijato. Teď tedy stanoviska. Přičemž z, roz, z výboru KONT návrh 1 pro, proti, zdržel se. Přijato. Příspěvek bez mikrofonu. No, dobře, ale dobrý pokus. Kont 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se? E, přijato. Kont 4 pro, proti, zdržel se přijato. Kont 5 pro, proti, zdržel se kontrola. Kontrola kont pětky, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 6 pro, proti, zdržel se. Přijato. 8 pro, proti, zdržel se přijato, 9 pro, proti, zdržel se přijato, 10 pro, proti, zdržel se přijato, 12 pro, proti, zdržel se přijato. E, teď kont A pro, proti, zdržel se přijato, B pro, proti, zdržel se, přijato. C pro, proti, zdržel se, přijato. E pro, proti, zdržel se, přijato. F pro, proti, zdržel se, přijato. G pro, proti, zdržel se, přijato. A teď tedy budeme hlasovat elektronicky o té pozměněné zprávě. Zahajuji hlasování.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 31 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdržel se. To zkontrolujeme. 28 elektronicky zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 30 pro, proti, zdržel se zamítnuto 32 pro, proti, zdržel se přijato 5 pro, proti, zdržel se přijato 40 pro, proti, zdržel se, to radši zkontrolujeme, 40 zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 41 pro. Proti. Držel se. Zamítnuto 42 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto 43 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto 45 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto Kompromis 6 pro, proti, zdržel se. Přijato. 48 pro, proti, zdržel se. Přijato. 50 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 54 pro, proti, zdržel se. Přijato. 55 pro, proti, zdržel se přijato, 7 pro, proti, zdržel se přijato, 1 pro, přijato, pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdržel se zamítnuto, e, pozměňovací návrh 1 pro,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 zdržel se, zamítnuto. Teď se dostáváme ke stanovisku z Empl a sice se jedná o odstavce 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? 9 pro? Proti? Zdržel se? To zkontrolujeme radši. Devítka elektronicky, zahaj hlasování. Končuji hlasování. Zamítnuto. Původní ustanovení D pro, proti, zdržel se, zamítnuto. E pro, proti, zdržel se, zamítnuto. F pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Elektronické hlasování o zprávě jako takové. zahájí hlasování. Ukončuji hlasování. 33 hlasů pro. Srdečně blahopřeji. Teď se dostáváme k bodu 13. A tomu vám sděluji, že koordinátoři včera na základě aktuálního rozvoje se rozhodli toto odhlasování odsunout. Teď se dostáváme k bodu 14. To je hlasování o uzavření dohody mezi Norskem, Lichtenštejnskem, Islandem. Jediné hlasování, to bude elektronicky, Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Velkou většinou přijato. Paralelně eh, k tomuto hlasování máme také otázku k ústnímu zodpovězení. Máte to před sebou. Text byl schválen koordinátorem. Máme tady jedno jediné elektronické hlasování. Týká se to otázky k ústnímu zodpovězení, takže zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Také přijato velkou většinou. Tím jsme ukončili hlasování a nyní se dostáváme k bodu 15 a to je činnost eh, monitorovacích skupin. Eh, Zasedaly dvě. Jedna byla monitorovací skupina ASEANu a možná Davide by se nám o tom mohl dát stručnou zprávu. Yes, as brief as I can. Eh, já budu co nejstručnější. Ehm, ASEAN 5, monitorovací skupina, my jsme se takto eh, setkávali, ale neměli jsme vložně žádné dohody v rámci té pětky. Měli jsme tedy eh, tři země, kterým jsme se věnovali. Jednak Indonésie. Tam pro, nyní proběhly dvě kola věnovaní FDA 20 24 až 27 ledna naposledy na Bali, což bylo velmi příjemné. Vyjednávání samozřejmě jsou ve velmi rané fázi a EU zatím předložila základní témata jako e, pravidla původu, sanitární otázky, veřejné zadávání veřejných zakázek, e, duševní vlastnictví, podpora malým středním podnikům a tak dále. Tam neočekáváme nějaké zásadní obtíže v dosažení dohody v těchto oblastech ale jak říkám, je to teprve časná fáze vyjednávání. Nicméně setkáváme se s určitými problémy, eh, pokud jde o ochranu duševního vlastnictví a veřejné zacházky v, eh, v, Indonésii. Ta, a Dále, co stojí za zmínku, je palmový olej ehm, okamžitě po kole FDA eh, se sešla skupina pro obchod a investice a Indonésie se eh, zavázala do eh, sáhnout 100% udržitelného palmového oleje a zavést systém certifikace, který je velmi podobný tomu, co už máme tady. A další kolo proběhne v září a určité upozornění bez velké, a i přes velký pokrok v FTA Indonésie přijala ochrana opatření, konkrétně v oblasti pneumatika mlečných výrobků u Filipín. To je ta druhá skupina, které jsme se na monitorovací skupině věnovali. E, proběhlo druhé kolo vyjednávání volném obchodu a to v únoru a e, na Filipínách Filipínci jsou velmi dobře e, organizovaní, technické diskuse tam probíhají velmi příznivě, ale musíme se věnovat také na e, také kontextu, takzvaná válka proti drogám, o níž jsme diskutovali na plenárním zasedání, kde je hrozba znovu zavést trest smrti a také snížit věk trestní odpovědnosti z 15 na 9 let. Eh, a další kroky. Co nás eh, tedy znepokojuje zvlášť eh, je přístup prezidenta Filipín k našemu usnesení, který nám řekl, že se jdeme vyspat a staráme se o svoje věci ale to není jenom naše věc, protože eh, ta země dostává výhody z GSP+, a to se přiděluje jenom na základě splněných určitých podmínek a jakmile ty podmínky splněny nejsou, tak můžeme tento systém preferencí stáhnout. Eh, takže prezident neměl pravdu, když říkal, že eh, to není naše věc. A vzhledem k, naší, k této situaci komise nemá žádný záměr tam naplánovat další kolo vyjednávání o volném obchodu a my očekáváme o, pověd komise v oblasti GSP+. Plus je snad jedna dobrá zpráva o Filipinách. Podepsali pařížskou dohodu a zahájili vnitrostátní proces ratifikace partners, dohody o partnerské spolupráci u Filipín. A nakonec ono je těžké to zestručnit a není k Myanmaru. Tady nemáme a ale dohodu o ochraně investic. Eh, tam je vynikající pokrok, blíží se eh, uzavření dohody a eh, vznikne systém investičních soudů a to na základě dopl- splnění podmínek a bude tam také prvek trvalé udržitelnosti. To je velmi důležité pro investory z EU na Myanmaru, eh, protože to jim dává určitou bezpečnost a také bych eh, se zasadilo Myanmar tady, protože to znamená, že můžeme také některé standardy společenské odpovědnosti firm právě na Myanmar vyvážet. Ale jak jsem řekl, u všech těch zemí platí jedna věc a to je tam jedna e, důležitá věc a to, jak se na Myanmaru e, zachází s obyvateli Rohingy. E, osobně si myslím, že je velmi těžké schválit investiční dohodu, pokud pokračuje zneužívání lidských práv či komunitě Rohingy. Čili na technické úrovni Filipíny, Myanmar, Indonésie vykazují slušný pokrok, politický kontext je eh, velmi daleko od ideálu. Děkuji. Technicky pozitivní, politický kontext zas tak eh, dobrý není, rozhodně nepovede k pravděpodobnosti, že se uzavře dohoda. A pak ještě další monitorovací skupina hanským zemím. E, tam ještě se výbor pro udržitelnost. A Helmut Scholz je tady s námi, řekne nám k tomu. Chcete nám k tomu něco dodat, k monitorovací skupině? We had a very, um... My jsme měli velmi řekl bych, zajímavé zasedání, protože jsme propojili eh, slyšení k stav, současnému stavu implementace dohody o volném obchodu s Kolumbií a, s Kolumbií a Peru. Eh, a, a eh, také jsme to napojili ke kapitole o trvalo udržitelném rozvoji, tedy sociálním otázkám a to během implementace se také ukázalo, eh, a to také na základě zprávy SVČ, jak je stav občanské společnosti, eh, situace v lidských právech a podobně. Chtěli jsme zjistit, jak se daří implementovat cestovní mapa, což bylo jedno z podmínek Evropského parlamentu eh, tedy pro uzavření DCFTA. Ehm, a tady jsme tedy si vytvořili takový obrázek, že určitý pokrok byl dosažen, ale z mého pohledu jako zpravodaj je eh, zcela eh, nevidím, že by podmínky byly splněny. Zdaleka ne. V Kolumbii se již možná eh, dosáhlo uh, Eh, rozumné situace z hlediska názoru Evropského parlamentu, ale všude je ještě spousta práce. Musíme i nadále sledovat, který z těch pokroků je reálný, co se ještě může podařit a měli bychom také sledovat práci společných výborů, eh, které se věnují doprovodným opatřením pro cestovní mapu. A následně bychom to měli sledovat a také bychom měli provést hodnotící studii, aby se zjistilo, do jaké míry se daří eh, realizovat dohodu a nakolik tím přispět k hospodářskému rozvoji zmíněných zemí. Děkuji. Otázky? Není tomu tak. Vytvořili jsme monitorovací skupiny, abychom sledovali vývoj a implementaci obchodních dohod, takže je to velice důležitý krok. Velice důležitá činnost. Monitorovací skupiny jsou důležitou součástí našeho výboru. A nyní přejdeme k bodu 16. Přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru Eh, pro bavlnu EKAK. Eh, a dám slovo našemu zpravodaji panu Ruasovi. Presidente, apenas breves notas para dizer que Děkuji. Já se pokusím mít stručná, myslím, že se mi to podaří. Eh, máme zde dlouho očekávaný proces přidružení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu. Já doufám, že se nám to podaří uskutečnit rychle a hladce, protože jako EU budeme totiž mít silnější hlas v tomto výboru. A vzhledem k tomu, že e, v produkci této důležité je i nadále řada problémů, tedy nucené práce, práce dětí, e, poškozování životního prostředí a tak dále, nebylo to zatím vyřešeno. Proto jsem ráda, že e, řada našich obav byla vyslyšena a právě na půdě výboru budou řešeny tyto problémy ze strany našich zástupců. Proto vnímám přistoupení k tomuto výboru jako velice důležitý eh, krok na vytvoření eh, udržitelné hodnotového řetězce bavlny. Děkuji. Bohužel nevidím eh, přítomné žádné další stínové zpravodaje. Helmute za Lodu. Děkuji za stínovou zpravodajku. Chci předat její příspěvek. Chci totiž také vyjádřit, že naše skupina je také pro přistoupení k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu. EU e je skutečně klíčovým hráčem na trhu textilními výrobky a v této souvislosti eh, si musíme uvědomit, že produkce představuje jenom malý podíl eh, celkové produkce, ale v globální ekonomice musíme vnímat celý kontext našeho podílu na eh, hodnotovém řetězci a k tomu je potřeba celá řada různých politik, které musí být vzájemně koherentní a EU podporuje zhruba 50 eh, celosvětové produkce a také je hlavním darcem pro eh, sektor bavlny v Africe. A kdo tedy měl příležitost si přečíst velice zajímavou tlustou knihu moderní historie kapitala, kapitalismu profesora Svena Beckerta, eh, kterému se říká král bavlny také, který působí na Harvardu a snaží se e, pojmout celou historii produktu bavlny a jak to ovlivňuje způsob produkce, spotřeby, sdílení, e, jak tedy byli e, producenti bavlny v Číně a Indii, když začali zaostávat, kdy toto převzali Portugalci, Spojené království během koloniální vlády. Eh, začalo organizovat produkci a přesouvat ji do Evropy a dnes se zase vrací ta produkce zpět do těchto zemí. A tady si myslím, že díky tomuto čtení můžeme pochopit, jak globální eh, jak eh, řetězec hodnot vzniká, jak je strukturován a jak utváří podmínky pro produkci. Já tedy doufám, že se shodneme Eh, na tom, že zvyšování životního standardu a standardu ochrany životního prostředí je naší sdílenou odpovědností a proto přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu eh, by mělo být vnímáno jako pozitivní krok eh, přispění do globálního hodnotového řetězce v textilním průmyslu, jak jsme o tom částečně hovořili i včera. Děkuji. Jak se jmenovala ta kniha? Eh, King Cotton, král bavlna, tedy globální historie kapitalismu. Dám slovo komisi. Děkuji. A jak Pravli řekl, toto zůstává jedním z chybějících článků v eh, řetězci mezinárodních organizací, kde zatím EU není zastoupena, jsme zastoupeni v organizaci pro cukr, kávu a tak dále. Další a je zcela zřejmé, že e, naše účast v poradním výboru pro bavlnu nám dá dostatečnou váhu a také e, vyjednávací sílu vě, e, diskutovat o nejdůležitějších aspektech intervencích, ať už porušování standardů, trvalé udržitelnosti, rozvojové pomoci problematika udržitelného odívání, ať už bio, bavlny nebo jiné a další aspekty. To je zcela zřejmé, měli bychom si tady nastavit svoji pozici vůči globálním hodnotovým řetězcům, které v sektoru bavlny a textilním průmyslu fungují, nejrůznější služby, tam budou eh, zapojeny DG Agri a další části komise. Eh, jak už bylo poznamenáno, bavlna není zásadně produkovaná v EU, máme jenom 300 tisíc tun, ale jsou tady také citlivá místa v, sektoru produkce bavlny v EU, ale jsme samozřejmě zásadním hráčem v oblasti trvalé udržitelnosti, ochrany životního prostředí a e, naše účast v poradním výboru by nám dala vyjednávací e, pravomoc a to nejenom v monitorování, ale stanovování standardů, protože to je právě otázka, kde klíčovou roli sehrává stanovení standardů, tak aby se to všechno nestanovovalo jenom v Azii, v Americe a Latinské Americe. Děkuji. Děkuji. Děkuji a nyní zpět panu Vlasovi. Děkuji. Jenom velmi stručně. Chci poděkovat kolegům za jejich příspěvky. A v každém případě bych rád zdůraznil, jak pozitivní je, když bude Evropa zapojena do tohoto orgánu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Termín pro pozměňovací návrh je 22. března v 17 hodin. Nikoli v poledne v 17 hodin, což je neobvyklé. Nevím proč, ale je to tak 22. v 17 hodin. a hlasovat se bude 3. a 4. května. Takže tím jsme na konci dnešního dopoledního zasedání a pokračovat budeme v 15.30, to bude neveřejná schůze s Jean-Lucem Demartym a potom v 17 hodin bude slyšení o e, reformě dvojího užití. A teď tedy v 11.30 bude ceremonie k 60. výročí podepsání římské smlouvy. Eh, a to prosím v plenárním sále. Děkuji všem.